Dámy a pánové, po tomto dramatickém oznámení se vracíme k našemu jednání. Zápis z jednání včera byl rozdán. Máte k tomu připomínky? Není tomu tak, takže zápis je přijat.